Kolleginnen und Milé kolegyně a milí kolegové, zahájíme naši schůzi. Do you have... Dobrý den. Máte nějaké poznámky k dnešnímu pořadu jednání? Nemáte. Sdělení z předsedy. Vzhledem k tomu, co nás číká zítra, tak eh, zpravodaj nebo zpravodajka pro téma FIROM by možná mohl vysvětlit situaci, jaká nyní je po těch událostech eh, ve Firomu o víkendu. Možná, že by bylo vhodné o tom podiskutovat, jestli by to bylo možné zařídit, to by asi stálo za to. Schválení zápisu, máte s tím nějaký problém? Nemáte. Takže se dostáváme k prvnímu hlavnímu bodu a to je výměna názorů s prezidentem Gruzie. Eh, srdečně vás vítáme, že jste přišel mezi nás a můžete s námi diskutovat o důležitých otázkách. Brzy nás čeká summit v Rize, pro naše partnery, přátelé je důležitý v souvislosti s politikou sousedství, ale není pouze důležitý pro přátelé z politiky sousedství, ale pro nás. Chceme posílit práva eh, národů v té části světa a té části Evropy, kteří mají suverénní práva rozhodovat. A to zahrnuje i možnost implementovat smlouvy, například takové, které jsou podepsané s EU a my jsme toho názoru, že bychom zde měli být nás pomocní, když dochází k určitým tlakům a určitým masivním aktivitám i agresi velkého souseda Ukrajiny, ale i vaší země. Vaše země také má určité zkušenosti. Takže si myslím, že to by mělo být to hlavní, že chceme pomoci. Je zde ta asociační eh, dohoda a dohoda o zóně volného obchodu, tak aby byla možné je implementovat na obou stranách. Eh, v zemi probíhá transformační proces, transformační procesy v různých zemích, které jsou důležité proto, aby země rozvíjely demokracii, vládu práva a také sociální a hospodářskou situaci, tak aby lidé měli lepší životní perspektivu. Také jsme diskutovali o vízové liberalizaci minulý týden. Jsme se setkali s členy vnitrostátních parlamentů výboru pro zahraničí a řeklo se, že když nebude možné udělat i hned plnohodnotnou vízovou liberalizaci, takže by alespoň v létě mohlo eh, být poskytováno výzum mladým lidem z Gruzie, z Ukrajiny, ale i z Ruska v létě bez eh, platně víza. Tak, aby mohli cestovat eh, po Evropě lidé, kteří se mohou možná potkávat i s určitou propagandou. Nyní bych vám chtěl předat slovo a Potom bych dal slovo panu Karimovi, který ještě nedorazil, který je předseda delegace. Takže, pane prezidente, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení poslanci, je to pro mě velká čest ve, s vámi dnes být, zvláště nyní v této době, kdy se připravujeme na významné kroky v souvislosti s naší zahraniční i vnitrostátní politikou a to je summit v Rize. A dovolte mi tedy, abych se krátce s vámi podělil o několik myšlenek a názorů týkajících se toho nastávajícího setkání, jak my se na něj připravujeme, jaká máme očekávání. Rok 2014. To byl velice důležitý rok pro Gruzi, také pro Ukrajinu a vlastně pro celou Evropu. A jsem toho názoru, že se během tohoto roku objevila řada důležitých otázek, na které je třeba v průběhu roku 2015 odpovědět tím či oným způsobem. A části té odpovědi je něco, co je spojené s Rigou a s usneseními, v nimiž se dospěje na samitu v Rize. A je to také otázka, jak zareagují naši přátelé a spojenci na situaci, která se objevila na Ukrajině a to také v souvislosti s formátem východního partnerství. Gruzie vstoupila aktivně do východního partnerství v roce 2009 a to byla doba krátce po válce. Byla to doba, která pro naší zemi byla velmi těžká. A východní partnerství pro nás připravilo významný program a je to program, který moje země intenzivně využívala, využívá během těchto pěti let. V našich zemích jsme zavedli aktivní eh, program reform, zahájili jsme velmi intenzivní dialog s našimi evropskými partnery a využili jsme těchto pěti let k reformám, rozvíjení naší společnosti a politického systému směrem k hodnotám a cílům východního partnerství. Navíc jsme také jasně dali najevo po podepsání dohody o přidružení, že evropská perspektiva je perspektiva, kterou hledáme, je pro nás orientací kulturní, politickou i geopolitickou. A není to jenom záležitost jedné z našich vlád, ale je to něco, co za své přijímá opravdu celá naše společnost ve velkém rozsahu. Jednalo se o významnou událost E, také vznikl významný vnitrostátní program, který se také odráží ve zprávách našich evropských partnerů. Takže když nyní pohlížíme na nastávající summit v Rize, tak e, očekáváme událost, která projeví, že e, jasně, je zde jasné pochopení pro to, co Gruzie udělala a že nastolí jasné odpovědi na ty otázky, které už jsem zmínil. Jedná se o tyto otázky. Národy, které obklopují Rusko, zasluhují si tyto národy příležitost být svobodné, demokratické a svobodně si volit svoji cestu a zaslouží si podporu a ochranu od svých přátel? Jak vybudujeme budoucnost těch dvou hospodářských bloků, které v podstatě rozdělily šest států partnerství. To je otázka celní unie a e, volného obchodu s Evropou. Země, které podepsaly DCFTA i země, které jsou v celní unii, zde všechny vidíme spíše možnosti a příležitosti než cestu konfrontací. Jsou zde i otázky budoucnosti a stability Evropy. Gruzie hraje také důležitou roli pro Evropu v oblasti energetické a hospodářské stability Gruzie propojuje eh, oblast Kaspickou a Černomorskou a přispívá k účinnému fungování těchto oblastí, co by transitní země. A týká se to také našich přátel a spojenců, kteří sousedí s Ruskem. Když si uvědomujeme všechny tyto otázky a témata, chci říci, že se opravdu intenzivně připravujeme na summit v Rize. Odvedli jsme mnoho práce a že summit v Rize a i další setkání přispějí dalšímu rozvoji Gruzie, evropské cesty Gruzie a povedou k našemu deklarovanému cíli a sice, že se moje země stane součástí Evropské unie. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Nyní pan Mamikins. Děkuji vám, pane předsedo. Je to pro mě velká čest vás zde přivítat na výboru AFET Evropského parlamentu. A jsem velice potěšen, že mohu vidět, že asociační dohoda mezi EU a Gruzí, která byla schválená v prosinci loňského roku zde eh, v Evropském parlamentu, opravdu je implementována. Já jsem před dvěma týdny navštívil Gruzii a s potěšením jsem zaregistroval, že eh, lidé už pocitují přínosy toho, že se Gruzie přibližuje Evropské unii. Opravdu je skvělé být toho svědkem. A také jsem měl možnost vidět, že reformy probíhají. A mohu-li podat určitá doporučení, tak bych chtěl doporučit, abyste nepolevovali v úsilí, protože ty reformy byly provedeny rychlým tempem a za velkého úsilí jak gruzínské vlády, tak gruzínského lidu. Tak to nejsou jenom nějaké reformy kvůli reformám, znamenají investici do budoucích generací. Takže vás zde ještě jednou vítám a velice vám děkuji, že jste sem přišel. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane prezidente, já bych nejprve chtěl vyjádřit velké uspokojení s tím, že jste dnes přišel a že jste k nám pohovořil k výboru pro zahraniční věci v tomto velice složitém a zmateném období zejména tedy pro východní sousedství. Myslím si, že je dnes ještě významnější než dříve upoukázat na to, do jaké míry vztahy mezi Gruzí a Evropskou unii jsou pro obě strany významné. Doufám, stejně jako celá moje politická skupina, že na samitu v ryze se prokáže naše vůle prohlubovat tyto vztahy a nikoliv je nechat takové, jaké jsou. Myslím si, že je potřeba učinit velký krok kupředu a e, summit pro východní partnerství e, by měl vlastně zmírnit eh, tady tato napětí a ty hrozby. Reakce samozřejmě eh, byla velmi silná, ale velmi silná byla reakce zemí jako Ukrajina, Gruzie, Moldávie. A rok a půl po summitu bych rád věděl, jak dnešní Gruzie vnímá Rusko. Jaké je vnímání Ruska tedy ve vaší zemi? Viděl jsem, že v nedávné době jste prohlásil, že Rusko je velká hrozba pro bezpečnost, ale otázka je, zda dochází k určitému konsensu na politické scéně tady ohledně tohoto tématu. Další otázka, kterou bych vám chtěl položit, se týká vnitřní politiky Gruzie, protože v v, ve vašem projevu v OSN v březnu jste se zmínil, že jeden z významných problémů je vlastně paralela systematická, to je vlastně váš výraz rozhodovacích struktur, což vede k tomu, že vlastně se přesně neví, kdo odpovídá za co, kdo tedy za co nese odpovědnost. Mohl byste trošičku pohovořit o tom, protože je to velmi znepokojivé, zejména z hlediska našich institucionálních vztahů. A rád bych tedy měl podrobnější informace o této věci. Ještě jednou vám děkuji. Děkuji, předsedající. pane předsedo. Jsem velmi potěšen, že gruzijský prezident, pan Margvešeli, přišel k nám do Evropského parlamentu, dostavil se na naši schůzi. Jde nám a nezávislost Gruzie. Před jsme přijali text, ve kterém poukazujeme na to, že eh, pokládáme za důležité aby se respektovala nezávislost zemí, protože je možné, že tady dojde k jakémusi ohrožení. Pomysleme například na okupované, um, okupované území v Gruzii a přednedávném nás znepokojily zprávy, které hovoří o pohybu um, jednotek v Abcházii což je region, který mimo Ruska téměř nikdo neuznává. A já v této souvislosti bych vás rád poprosil, vážený pane prezidente Mark Velašvili, zda o tom máte nějaké konkrétní informace, o tom, jak vypadá situace v této oblasti, jak to tedy vypadá momentálně s těmito regiony. Víme, že té, že nezávislost Gruzie je pro nás velmi důležitá a rovněž si přejeme, aby Gruzie měla harmonický demokratický vývoj, ale zároveň jsme svědomi toho, že v posledních týdnech a měsících jsme neustále eh, hovořili, eh, abych řekla, o jaksi, jakési selektivní spravedlnosti. Byly věci, nad kterými bylo znepokojení, nad jinými ne. S panem prezidentem jsme také hovořili o, o, o opoziční straně Národní opoziční hnutí ELM a my bychom si přáli, aby byly harmonické vztahy mezi vládou a opozicí, neboť si myslíme, že to je zásadní element demokracie a samozřejmě také důležitý element, který zaručuje nezávislost a rozvoj země. Nechceme aby tady byla možnost, se vytvořila možnost nějakých zásahů z vnějška. Děkuji vám. Také liberálové zde srdečně vítají prezidenta Gruzie, reprezentujete jeden z nejstarších národů na světě a máte plné právo si činit svoje rozhodnutí a e, mnozí nechtěli přihlížet, e, nechtěli vidět, když a že Rusko e, vstoupilo do vaší země. Je to jako situace na Ukrajině a v Moldavsku. Plánujete užší spolupráci těch eh, zemí, které jsou nějak přímo dotčeny ruskou intervencí a pokud ano, jak by taková spolupráce vypadala? Děkuji vám, pane prezidente. Děkuji, Děkuji mnohokrát. Já bych nyní uzavřel seznam řečníků, neboť přesně ve tři čtvrtě na čtyři musíme zahájit hlasování. Slovo má nyní paní Hautala. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane prezidente, už jsem měla příležitost eh, se vás dotazovat na tom velice zajímavém semináři, který jste zde před chvílí pořádal, ale přesto si myslím, že by bylo možná dobré to zde nyní před tímto publikem rozvést a říct si trochu více o eh, vašem pohledu na reformu soudního systému, protože hm, je to zajímavé téma. Dovolil bych se věnovat také dalšímu tématu, které jste zmínil. Vy jste hovořil o možnosti nalézat určité řešení mezi těmi dvěma hospodářskými obchodními systémy, které mezi sebou dnes soutěží. Máme zde e, zónu volného obchodu Evropské unie, vy, Ukrajina a Moldavsko, s nimi k němu budou přidružené a pak máme ten e, Eurazijskou unii a tamní zónu volního obchodu. Vidíte zde nějakou možnost, jak sklidnit to určité politické napětí ve světle ruské agrese, tak aby se více přiblížily tyto obchodní systémy. A nemyslím zde, že by se měly nějak oslavit sankce Evropské unie vůči Rusku kvůli ukrajinské krizi. To ne. Děkuji. Pan Štětina, prosím. Thank you, chair. Pan Hansbergis. Děkuji vám. Situace v oblasti Černomoří se výrazně změnila a vzal to na vědomí také Evropský parlament. Byla o tom zpráva pana Pašku. Pobalské republiky zvýšily mm, bezpečnost prostřednictvím hlubší vojenské integrace nejprve pobalských republik a potom zahrnutí dalších zemí. Myslíte si, že by byla možná hlubší vojenská spolupráce eh, jednotek eh, ve vaší zemi, případně společně s Moldavskem a Ukrajinou? Děkuji vám, děkuji paní Fortiga. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane prezidente, srdečně vás vítáme v Evropském parlamentu. Jsme rádi, že zde vystupuje vysoký představitel Gruzie a diskutuje zde s námi a vyměňuje si názory s poslanci Evropského parlamentu před summitem v Rize. Vy jste položil otázku eh, týkající se suverénních národů nebo národů, které získaly svoji suverenitu po kolapsu Sovětského svazu a zda si zasluhují nezávislost, stabilitu a mírový rozvoj. A odpověď na tuto otázku zní, samozřejmě, ano, zasluhují a doufáme, že summit v Rize světu vyšle velice jasný signál, že Evropská unie opravdu je odhodlána toto potvrdit. Tak já chci říci, že mám určité obavy v souvislosti s Gruzí. A já jsem dlouholetou přítelkyní Gruzie. Během své poslední návštěvy jsem měla možnost setkat se s některými vězni, významnými vězni, kteří byli Eh, třeba dříve vašimi politickými oponenty a členy politické strany prezidenta Saakašviliho. A setkala jsem se také s několika právníky a proto bych si ráda vyslechla, eh, jaký je váš pohled na možnosti reformy soudního systému, zvláště s ohledem na možnost zbavit se určitě eh, pochybné metody zatčení a vazby před soudním procesem. A myslím si, že právě v souvislosti se samitem v Rize by bylo dobré zde mít určitý pozitivní vývoj. Děkuji vám. Pane prezidente, velice vás vítáme zde v Evropském parlamentu. Vy v Gruzii říkáte Kabardjova v Bruselu. Hovořil jste o evropské perspektivě, která je důležitá pro Gruzii a gru, gruzinský lid a souvisí s gruzinskou mentalitou. Potřebujete, aby se s ní stotožnili lidé. Také eh, je jasné, jakou cestou, k jakému bloku se chtějí gruzinští lidé přidat a tak, aby měli světlejší budoucnost. Já bych se rád zmínil k otázce regionální spolupráce. Na Jižním Kavkeze jsou země různé orientace a se také z různých důvodů a je zde velký geopolitický význam tohoto regionu a význam geopolitiky pro tento region kdyby bylo možné analyzovat regionálně e, tuto situaci, jaké jsou energetické projekty, projekty infrastruktury, které je třeba vybudovat v tomto regionu, tak aby se Jižní Kavkaz lépe propojil například s Tureckem i dalšími zeměmi. Jaké vidíte vyhlídky těchto velikých e, projektů, které se chystají? Děkuji. President, as allowed, and a member of the European Parliament in the plenary has an average right of one minute. Nemáme sice mnoho času, ale prosím, máte slovo. Děkuji, snažím se být stručný. Samozřejmě bych rád detailně odpověděl na všechny otázky, které zde zazněly, protože jsou velice zajímavé a také důležité pro Reflexy těch důležitých témat a otázek a také pro tu možnost podělit se s vámi o tyto myšlenky. Vztah k Rusku. Dovolte mi, abych se věnoval těmto otázkám. Samozřejmě Rusko bylo a je hrozbou pro bezpečnost Gruzie a její teritoriální integritu. Nebylo to jenom v roce 2008. Již v 90. letech, říkal jsem kolegům, jsme byli svědkem něčeho, co nyní vidíme na Ukrajině. Říká se tomu hybridní válka, kdy eh, byla to okupovaná území a nedávné dohody s těmito územími a jejich takzvanými vládami vlastně posunuli tu okupaci k anexi. Byli jsme svědky tohoto počátkem 90. let, na konci 90. let, v roce 2008 a zajisté, toto je hrozba. To, co se stalo na okrujeně, také výrazně prožívali Gruzínci, protože byli svědky něčeho, co sami zažili před nějakými šesti lety. A chci říct, že Rusko nezaplatilo dostatečnou cenu v roce 2008 a tím 2000, rok 2014 a Ukrajina proběhly mnohem rychleji a snáze pro Rusko. Ano, lidé mají ten eh, pocit nejistoty a je zde výrazná poptávka potom slyšet jasný signál od evropských partnerů, odpověď na to otázku, zda si Gruzinci zaslyží jasný signál týkající se jejich práva být chráněn při jejich svobodné volbě být součástí západní civilizace. Já si myslím, že takovéto hlasy by měly být mnohem více slyšet. A mnohem přímočařeji. Stejně jako to dělají rusové, kteří říkají, že prostě oni vycházejí z toho dědictví eh, sovětského eh, svazu a že sousedství mohou eh, rozhodovat vojensky. Takže vlastně všichni žijeme v hrozbě. Pokud je zde jakákoliv nejistota, tak Rusko se tam velice rychle vojensky objeví, aby tam ty problémy vyřešilo. Rád bych toto téma propojil s dalším, a sice s otázkou celní unie versus eh, zóna volného obchodu s EU. Jaké by zde mohlo být řešení? Já už jsem se podělil o svůj pohled, když například jednáme s eh, přáteli z Arménie, kteří jsou v té celní unii a eh, my jsme v FTA, nebo když jednáme s Bělorusy, tak všichni to vnímáme jako možnosti pro budoucí port, prosperitu našich zemí. A nikoli jako to ne, nechápeme to jako něco, co by rozdělovalo naše země. Naopak je to něco, co prohlubuje naše vztahy. Kdo obchod e, využívá geopoliticky, staví to proti sobě, to jsou ruští politikové. A co bychom mohli dělat? Jasně odpovídat a v souvislosti s rozvojem evropské agendy nastavit ji mnohem pozitivněji a tak, aby byla více orientována na budoucnost a na řešení. Když hovoříme o tomto kontextu, mluvíme o vytváření malých eh, eh, krůčků nekonfrontační politiky v souvislosti s Gruzí, s Moldavskem, s Ukrajinou a dáme Rusku, Evropany, Gruzincům i dalším eh, osobám z východního partnerství že paradigma konfrontace lze eh, překonat pozitivním signálem a otevřením možností pro země východního partnerství. Další téma. Partnerství Gruzie, Moldavská, Ukrajiny. Samozřejmě, to je přirozená součást formátu východního partnerství. To jsou země, které prohloubili své vztahy prostřednictvím východního partnerství a podepsali dohodu o přidružení. Jaká je zde perspektiva? Myslím si, že jsme zde projevili partnerství na úrovni politické. Byla zde vyjádřena jasná podpora jednomu z nás, a sice Ukrajině, která nyní e, čelí velkému napětí Náš minister zahraničí je velice aktivní při integrování, eh, zapojení příslušných ministrů z daných zemí do dialogu a vyslání signálů týkajícího se budoucnosti těchto tří zemí. Já si myslím, že určitá spojenectví unie vznikají na základě těch komparativních výhod, které země mají. Takže my rozvíjíme eh, náš vztah eh, řádným způsobem na základě našich hodnot, na základě našeho společného pohledu na budoucí zahraniční politiku a také ve vzájemné podpoře v oblastech humanitární. Byla no, zde otázka vojenské partnerství. Já si myslím, že by bylo vhodnější pro Gruzii, kdyby vstoupila do NATO. A znamenalo by to zde tu komparativní výhodu, kterou by zde také NATO v této souvislosti mělo. A já si myslím, že toto by byla adekvátnější a náležitější odpověď na všechny výzvy daného regionu. Potom vnitřní záležitosti a vnitrostátní otázky. Ano, dnes jsem také řekl, že jsem hrdý na reformy, které eh, jsou zaváděny v průběhu těch posledních dvou let. A eh, soudní systém to eh, byla jedna z nejméně rozvinutých součástí našeho demokratického systému, takže jsme napřeli velké úsilí do reform v této oblasti. Ovšem to se nedá zrealizovat ze dne na den. Chvíli to trvá, není to snadné. Ale během těchto dvou let už jsme udělali několik kroků. Rád bych vás je s nimi seznámil. Zahájili jsme reformu státních zastupitelství. To je jedna z nejkomplikovanějších reform. V každé zemi jistě eh, to pochopíte. Je to součást soudní soustavy která potřebuje hlubokou reformu a politikové se na tom shodli. Potom reforma systému soudů. Ta probíhá velice aktivně a už vedla k vytvoření určitého systému, jenomže ono to nejde úplně hladce ruku v ruce s tím systémem státních eh, zastupitelství, tak jak jsme ho podědili. A dále a to se týká přímo mě v mé funkci prezidenta. Rád bych vás o tom informoval, jsem na to hrdý, že jsem to ne, prosadil já a parlament, že jsme nám podařilo eh, prosadit nestranost předsedů soudů a nestranost soudců, nejsou tedy součástí žádné politické strany. Takže když se ptáte na reformu soudní soustavy, jistě je zde určité znepokojení a jsou zde věci, které eh, je třeba zlepšit. A týká se to i těch otázek předběžného zadržení. Já to nemohu teď rozvádět do detailů, ale nyní jsme na tom tak, že Eh, vlastně ty lhuty toho, eh, té vazby nejsou delší než evropský standard a třeba nejsou delší než dva měsíce, ale určitě eh, jsme zde dosáhli již značného pokroku. Teď myslím, že jsem asi žádnou z otázek nepřehlédl. Nebo možná ještě jsem zmiňoval ty smlouvy, které byly podepsány. Rád bych poděkoval našim přátelům a kte- kolegům, kteří eh, komentovali situaci. Od té smlouvy mezi Ruskem a Abcházií jsme vyslali jasný signál. U té další tam eh, také jste velice rychle zasáhli a velice precizně a ještě dříve, než eh, Rusko vlastně podepsalo tuto dohodu, která naprosto porušuje veškeré mezinárodní standardy. Takže vám velice děkujeme za vaši podporu. Děkuji vám za vaše poznámky, pane prezidente. Samozřejmě můžete plně důvěřovat Evropskému parlamentu. Jsme na vaší straně, myslím, že to dokazujeme už celou řadu let a doufám, že se vám podaří rozvíjet vaši zemi náležitým způsobem, tak aby bylo možné plně implementovat eh, dohodu o předružení a dohodu o zóně volného obchodu a přispěla k budoucí perspektivě vaší země. Přejeme vám přitom hodně úspěchů a doufáme, že v této souvislosti i samet v Rize bude velmi úspěšný. Takže ještě jednou vám děkuji.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 Salvini, not now. Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, nyní tedy budeme mít téma EU-Rusko. Pane Landsbergi, si chcete něco dodat? Jenom bych chtěl poděkovat všem, kdo byli zapojeni do přípravy dokumentů. Pozor, pozor, říká pan předseda. A raději je pochvalte až potom. No a to je vlastně vše, co jsem chtěl říct. Děkuji. Začneme tedy žádost číslo jedna pana zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Scholt. Návrh 165 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Dostáváme se Ke kompromisu dvě. Máme to trochu jinak sestaveno než obvykle. Kompromis dvě, Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis tři, Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno. A tím se dostáváme už ke kompromisu čtyři, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kdo je pro kompromis 5? proti, zdrželi se, schváleno. A jsme u 236. Tady bych měla rád jistý dodatek. Kdo je tady pro tu 236? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Přejete si ověřit? Věříme. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 26 pro, 28 proti, 2 se zdrželi. To vám nepomůže. O jednoho navíc na vaši stranu, ale to stále ještě nestačí. Dostáváme se k návrhu číslo 258, kdo je pro? 258. Proti? Drželi se. Schváleno. 261 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prosím, chcete ověřit? Otvírám hlasování, doufám, že dostanu whisky, pokud budu mít pravdu. Dvě, šest, jedna. Končím hlasování. 21 pro, 34 proti, tedy zamítnuto. Dostáváme se ke kompromisu 6, kdo je pro? Proti, drželi se, schváleno. Kompromis 7 pro, ve dvou částech. Kdo je pro první část? Proti? strželi se schváleno. Kdo je pro druhou část? Proti? strželi se schváleno. 294. Kdo je pro? Proti? strželi se zamknuto. 296 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A dostáváme se ke 303. 303, ano, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Stále je to ale zamítnuto. Kompromis 8. Takže nejdřív 304. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 8. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A pak jsme u 314. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 322 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. 22 pro, 39 proti, tedy zamítnuto. 300 net Odpadá. Kompromis 8 ne, říká pan předseda 323, o tom musíme hlasovat. 323, kde pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 9 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 346 pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 349, říká pan předseda. 363, říká pan předseda, bylo to špatně napsáno. Kde je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A dostáváme se k 379C. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 12. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 394. Pro? Proti? Zdrželi se? Prosím? Bez mikrofonu. 394. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 409 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. Já jsem věděl, že se Ruzvolský má velký vliv, ale zamítnu to. Zamítnu to silou jeho hlasu. Ne? Ne, je to přijato. Ne, omlouvá se pan předseda, bylo to přijato. To byla 409. Je přijata. A jsme u 411 ve tří, třech částech. Kdo je pro první část? Proti? Strželi se? Ověříme. Končím hlasování. 38 pro, 20 proti, takže schváleno. Jsme u druhé části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Třetí část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pan Howitt nyní už je pozdě, nemůžete vyjednávat o vládě. Kompromis 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 16. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 462. Kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno. 463 pro, proti, strželi se zamítnuto. Kompromis 17 pro, proti, strželi se schváleno. Kompromis 18 pro, proti, strželi se schváleno. Pozměňovací návrh 27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 A jsme u 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Jsme u návrhu 67. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. A jsme u návrhu 23 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní kompromis 24 ve dvou částech. Kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se schváleno. Druhá část pro? Proti? Strželi se? Ověříme. Končím hlasování. 40 pro, 26 proti, takže schváleno. 79 plus dodatek, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 25, kompromis 25. Pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. A jsme u 103. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 26. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 27. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 29 pro, ne 28, omlouvá se pan předseda, 28 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 31 pro, i ve dvou částech, kdo je pro první část, kdo je pro, kdo, proti, zdrželi se schváleno, kdo je pro druhou část, proti, ověříme. Končím hlasování. Návrh byl přijat 40 pro, 24 proti, jeden člen se zdržel a jsme u návrhu číslo 140. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 30 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 32 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Návrh 154 pro, proti, zdrželi se. Schváleno, myslím si. 154. Končím hlasování. 38 pro, 27 proti. Schváleno. 61. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrhy 1 a 2. Kdo je pro? Pan Sajus Volský a Živon. Tady je spoluautorství tohoto návrhu. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Končím hlasování. 38 pro, 28 proti, schváleno. Návrh 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 5 pro, 5 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sedmička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Elektronické hlasování o celkovém dílu. Končím hlasování. Schváleno. 53 hlasů pro, 3 stranové se drželi 10 hlasů proti. Blahopřeji panu Landsbergisovi, ale také všem těm, děkuji velmi, který podle mého názoru velmi vážně se během posledních týdnů snažili dosáhnout kompromisu. Tímto se dostáváme o zprávě o Turecku. A máme tady. Děkuji, pane předsedo. Právě jsem byla upozorněna na chybu hlasovací seznamu EPP, pokud to tedy je vůbec chyba, prosím kolegy, by to v hlasovacím seznamu opravili, je to strana 34 podměňovací návrh 415, tam je mínusko, ale musíme tam hlasovat plus. Jde o to eh, ke kompromisu 22 přidat slova and the values and principles on which the EU is founded, hodnoty a základy, na kterých je založena EU. Takže prosím, na hlasovatním seznamu EPP si tam poznamenejte plusko. It's on the EPP voting list, so I have no... <laughs> Nebo hlasovací seznam EPP, tak eh, já k tomu nic dalšího nemám. No víte, EPP už nemá faxy, takže prostě musíme najít jiné metody, jak si sdělovat informace. pro. pro, proti, zdrželi se, schválen. Dá... Ano? Kontrolujeme. Takže dobře, zkontrolujeme. To je to teda dobře začíná. Ano, takže končím hlasování. 37 pro, 20 no, proti, takže schváleno. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 59 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Teď se dostáváme k 61 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijat na pozměňovací návrh 74. Ano? 74. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Teď se dostáváme os k číslu 83. Ano? Je to tak, 83. Pro? Proti? Zdrželi se? Musíme zkontrolovat. Končím hlasování. 26 pro 34 proti 6 se zdrželo, takže zamítnut. Kompromis 3, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijat. Návrh 91 pro, je tady uvedeno číslo 91, to je špatně, říká předseda. 99. Kdo je pro návrh 99 Gunara Hekmarka? Proti? Zdrželi se? Musíme zkontrolovat, není to jisté. Končím hlasování. 32 pro, 33 proti, takže zamítnut. Teď kompromis 4. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, Přijat. 107 nyní návrh. Takže 107 v tom změní, tak jak je uvedeno, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. Návrh, e, nyní pozměňovací návrh 111 pro, proti, Musíme zkontrolovat. Končím hlasování. 32 pro, 34 proti, návrh je zamítnut. Teď 113, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis 5, kdo je pro? proti, zdrželi se přijat. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 130 teď. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Musíme zkontrolovat. 130. Kontrola. Končím hlasování. 27 pro, 32 proti, 6 se zdrželo, zamítnut. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijat 140 návrh teď. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnut. Návrh 139, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnut. 141 pro, proti, zdrželi se, překvapivě přijat. Kompromis 9, opravuje se předseda, kompromis 9 nyní. Proti Takže musíme hlasovat o 147, protože 140 nebyla schválena. Takže 148. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se přijat. Nyní Návrh 156. 165. Tak to nám nějak nám to tady nesedí, říká pan předseda. Takže 170 hlasujeme pro, proti, zdrželi se, přijat. Teď 172 pro. 170 eh, chcete zkontrolovat? Mhm, takže 170 provedeme elektronickou kontrolu. Končím hlasování. 47 pro, 18 proti, 1 se zdržel. Takže je to tedy přijato. Bez velkého. Nyní 172 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 173 pro, proti, zdrželi se, musíme zkontrolovat takže 173 provedeme kontrolu. Končím hlasování. 36 pro, 23 proti, 6 se zdrželo. Přijat. 174, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 177 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 175 pro? Proti? zdrželi se, přijat. 175. Eh, kdo je pro 175? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnut. 176 pro. Proti. Zdrželi se přijat. Teď 178. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnut. 179, 180, 181. Kdo je pro? Proti? Musíme zkontrolovat. Končím hlasování. 43 ku 23, takže návrh je přijat. Kompromis 11, kdo je pro? proti, zdrželi se přijat. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh Sto devadesát šest, kdo je pro? Sto devadesát šest, kdo je proti? Zdrželi se? Musíme zkontrolovat. Končím hlasování. 41 ku 22 přijat. Nyní kompromis 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Návrh 224. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Nemůžeme být proti návrhu Rebeky. Přece. Končím hlasování. Takže 39 ku 24 návrh je přijat. Teď máme tady tři návrhy, o kterých budeme hlasovat společně. Kdo je pro? Proti? Musíme zkontrolovat. Končím hlasování. Protože jsem si teda opravdu pro, pročetl. Takže 32 ku 32, čili zamítnut. Ne. 228 a 229. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuty. 230 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 231, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 233, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 234 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Zase mi někdo platit whisky, Renát. Končím. Hlasování bude za chvíli u konce. Takže 20 ku 33 je zamítnut. 235, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 236 pro? Proti? Zdrželi se? Musíme zkontrolovat. 236. ku. Kompromis 15, ne. 39 k 31, zamít, 29 k 31 zamítnout. Kompromis 15, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijat. Není kompromis 16. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Kompromis 17. Pro proti, zdrželi se, přijat. Návrh 263 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Musíme, chcete zkontrolovat? Dobře, takže provedeme elektronickou kontrolu, končím hlasování. budu muset zaplatit já visky, takže je přijat ten návrh. Takže 271, 272, kdo je pro, proti, zdrželi se přijaty. 273 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 282 odpada. Je, není to tady správně. 283, kdo je pro? Ne, 4, pardon, kdo je pro, proti, zdrže, zamítnut přijaty. 287, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 288 pro? Proti? Zdrželi se, musíme zkontrolovat. Takže 288 zkontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. 56 k 11, návrh je přijat. 290 dafür. 290, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, přijato. 293 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 294 pro proti, zdrželi se, zamítnuto. 295 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 296 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 297 kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 299 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 300 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 301 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 302, 303 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 304 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 305 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. 130 pro, 36 proti, bylo to zamítnuto. 309 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pak je jich zde celá řada schodných návrhů. Asi o tom probíhá francouzská diskuse. Takže kdo je, je pro 310, 311, 312? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 313, 314, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Nebo ne? Ano, zamítnuto. 315, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. A nyní oddělené hlasování 316 317. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kontrolujeme elektronicky. Třicet pro 36 proti zamítnuto. Druhá část, kdo je pro druhou část? Zahajuji hlasování o té druhé části. Ne, tak, kdo je pro druhou část? Kdo je proti? Zamítnuto. Třetí část, to je pro, proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 318, kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 319 pro, proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 69. To kontrola, kontrolujeme 319 elektronicky. A prosím, opravdu hlasujte. Protože často se potom lidé neúčastní hlasování a pro mě to pak není jasné. Takže končím hlasování. 29 pro, 36 proti, bylo to zamítnuto. Nyní teda 69 pro, proti, kdo se zdržel, zkontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. 28 hlasů pro, 32 proti, bylo to zamítnuto. Nyní 323, 324, 325, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 326, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. ...327 a 328, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zkontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. 32 pro, 28 proti je to přijato. 329, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zkontrolujeme. Končím hlasování. Naštěstí zamítnuto, 31 proti, 30 bylo pro. My jsme o tom vlastně neměli hlasovat kvůli tomu, jak dopadl ten minulý pozměňovat. Nebo 330 taky ne, nebo ne? Tak, 330 hlasujeme. Kdo je pro 330? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Nyní 331 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Za. Zamítnuto. Přijato. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 332. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 333. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 334. Kdo je pro? Ne, to vlastně už se neřeší. Takže 335. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 336. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 337. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 338. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Chcete to zkontrolovat? No tak ale EPP musí jednotně hlasovat, když se hlasuje rukama. Končím hlasování. 30 pro, 36 proti, je to zamítnuto. 339, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 340, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 341 342 pro, proti, zdrželi se, přijato. 343 pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. 344 pro. Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme. Končím hlasování. 29 pro, 32 proti, bylo to zamítnuto. 68, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 345, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis 19, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní 369. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 20 ve dvou částech. První část. Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto, ale raději si to ověříme. Končím hlasování. 35 pro, 31 proti, bylo to přijato. Nyní 370, 371. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? to. 372. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. to. 373, jde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 374 pro, Zahajuji hlasování ověřovací. Končím hlasování. 11 pro, 20, 52 proti. No tak to těsně. Tak, teď 374. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 375. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 376. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 377, 378, kdo je pro? Proti. Takže ověříme elektronicky. Já si myslím, že to asi bylo přijato, ale uvidíme. Končím hlasování. 26 pro, 34 proti, takže je to zamítnuto. 380, 381, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 382, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. A jenom ta poslední část urges the Turkish government, kdo je pro? Je to za 384 až 7, kdo je proti? Zdrželi se? Přijato s tím, že polovina výboru se nezapojila. Kompromis 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní ten slavný kompromisní návrh 22 až ho najdu, a ten je ve třech částech. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kdo je pro druhou část? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kdo je pro třetí část? Pro, proti? Zdrželi se. Přijato. A nyní 411, jestli to čtu správně. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 417. co procedurálního? Prosím. Pane předsedo, já bych vás chtěl poprosit o jednu věc. Chtěla bych, aby jsme nyní hlasovali o 414, neboť to není obsaženo v kompromisu 22. Tedy zcela konkrétně, tady jde o velmi důležitou větu. Anglicky. Principles upon which the European Union is founded. tedy usnesení by mělo souladu se základy a hodnotami, na kterých, o které se opírá Evropská unie. Tedy, toto je součástí 415, tedy 415, o které se hlasovat bude, s těmi hodnotami a tak dále. A ta další část je kontradiktována. To je ten kompromisní návrh. A proto budeme hlasovat o 415, kde naleznete přesně tu větu s tím poukazem na ty hodnoty. Takže 415, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, schváleno. 417 pro. Je nyní 417. Kdo je pro 417? Proti? Zdrželi se zamknuto. A jsme u 422. Ústní návrh byl zamítnut. To tady takto mám. Aha, to je hlasovací na EPP. Takže 422 je s ústním návrhem. Hlasujeme tedy. Ano, udělal jsem chybu. Takže 422 v původním znění. Kdo pro? Proti? Strželi se. Schváleno. Až jsme u 426. Kdo je pro? 426. Kdo je proti? Strželi se. Zamítnuto. 428 pro. Je mi líto, pokud se nedávali pozor, už jsme to odhlasovali. Ne, to není možné, to bylo tak jasné. 428 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Čtyřista třicet jedna pro. O tom jsme přeci právě hlasovali. O 428 jsme hlasovali a byla zamítnuta. Ano? To bylo zamítnuto. Chcete to ověřit? Dobrá. Takže ještě jednou hlasujeme o 428. Končím hlasování. 30 pro, 34 proti. Zamítnuto. Prosím kolegyně a kolegy, aby navzdory toho velkému počtu pozměňovacích návrhů zdvíhaly ruce, neboť jinak se mi skutečně velice špatně odhaduje, jak to vypadá a ubírá nám to čas. Nyní 433, kdo je pro? Proti zamítnuto. 432. Můžeme o tom hlasovat? Byly přijaty odpovídající pozměňující návrhy. Takže hlasujeme o 432. 418, 422, 423, pokud byly schváleny, tak tedy můžeme hlasovat. Takže byly přijaty 418, 422, 423, ano, takže budeme hlasovat celkovém 432, celkové, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 434 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 437 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 438 pro, proti, drželi se, zamknuto. Čtyřista 442 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 440 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 441 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 275 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jednička pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dvojka. Pouze ve změní, které je možné po kompromisu 13, kdo je pro, proti. Ještě jednou se ptám, kdo je pro dvojku? Kdo je proti? zdrželi se, schváleno. 3, 4, 5, to nám odpadá. Já říkám, že to odpadá, že je to vyřízené. Šestka, kdo je pro? Proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. 34 pro, 31 proti. Schváleno. 11 pro, proti, zdrželi se. Ještě jednou, 11 kde pro? Proti. Schváleno. 12 pro proti, zdrželi se zamknuto. 14 pro, proti, zdrželi se. Zdá se, že to bylo zamknuto. Ne? Musím říci, že je třeba se hlasování účastnit. Bylo jasné, že polovina skupiny EPP se nezapojila, takže výsledek byl velmi jednoznačný. Já jsem vás čtyřikrát prosil, abyste se zapojovali do hlasování. Jinak bychom mohli ověřovat vše. Třináctka odpadá, patnáctka kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Šestnáctka pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Sedmnáct osmnáct pro proti, zdrželi se zamítnuto, 19 pro, proti, zamítnuto, 20 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 20 čtyři pro, proti, zdrželi se, schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 26, 27 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 28 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 37, 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 40 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ověř, chcete ověřit? Dobrá, ověří, ověříme čtyřicítku. Návrh byl. Za chvíli se o tom rozhodne. Nyní končím hlasování. 36 hlasů pro, 24 proti, návrh byl schválen. A jsme u čísla 41 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 42, pro, pro proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se schváleno, 47 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 51 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Elektronické hlasování. Závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. Zpráva byla přijata skvělým výsledkem 45 hlasů pro, 6 proti, 12 členů se zdrželo. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych velmi poděkovat paní zpravodajce, ale Stejně tak eh, poděkuji jako minulé zprávy stínovým zpravodajům a všem, kteří se podíleli na dosažení kompromisu. Děkuji zde eh, výboru, že je zde vůle, za, vůle k nalézání kompromisu. A k čemu se dostáváme nyní? Vamos a ir ahora con la segunda de los retos en materia de seguridad. Eh, budeme pokračovat eh, v naší schůzi a budeme se dnes věnovat eh, bezpečnostním výzvám v regionu Blízkého východu a Severní Afriky a výhledům na politickou stabilitu. Vincent Peyon je zpravodajem. Máme mnoho pozměňovacích návrhů a já vám i hned, pane zpravodaji, předávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve chtěl stručně v těch pěti minutách, které jste mi přidělil, poděkovat stínovým zpravodajům z jednotlivých frakcí za jejich příspěvek. Jak jsem již uvedl, to je tedy zpráva, ve které jsme se pokusili dosáhnout co nejširšího konsensu vzhledem k jeho, jejímu strategické povaze tohoto, této zprávy. měla abychom tedy se spíše spojili, protože by nebylo správné, kdybychom byli rozděleni. Také děkuji všem poslancům, protože kromě stínových zpravodajů se velmi významně podílelo mnoho dalších kolegů. U některých témat ty příspěvky byly většinou velice eh, cené, takže bych chtěl si tím se dostáváme ke kompromisním návrhům. Je jich 33, myslím si, že pokrývají přibližně polovinu těch pozměňovacích návrhů, o kterých jste se zmínil a na plenárce tedy se zjistíme, zda tedy budou vyhovovat dva body, o kterých bych se chtěl zmínit. Nejprve jsme tam udělali určitá doplnění ohledně Jemenu, která byla požadována, protože když jsme zahajovali ty úvahy, tak jsme nebyli ve stejné situaci a potom významný doplněk ohledně Tuniska, eh, o který žádalo mnoho kolegů a je to zcela odůvodněné. Změnili jsme a přáli bychom si pozměnit, a myslím si, že to je přání celé frakce, eh, otázky lidských práv a to je vlastně ta třetí část, tedy, kde bychom chtěli zdůraznit, že chceme nejen posílit celkovou strategii pro demokracii, ale také za účelem podpory lidských práv. Z tohoto hlediska bych chtěl říct si, protože je zde ještě několik témat, která zůstávají, kde jsou trošičku rozdílné názory v jednotlivých frakcích a já bych chtěl jít až do konce těch kompromisů, tak aby skutečně ta zpráva Eh, aby tam nebyly žádné negativní názory těch nebo kterých. Některá, některé body byly posíleny, například ohledně náboženských svobod, aniž bychom upřednostňovali ty nebo ony. Myslím také ohledně energetiky, ohledně korupce, což doposud v té zprávě nebylo uvedeno. A u mnoha témat jsme ještě upřesnili to, co jsme chtěli říci. Chtěl bych upozornit na několik bodů, které jsou určitě ty nejobtížnější a také nejstrategičtější. Jednak musíme dávat velký pozor na formulace ohledně syrské otázky a zda tam zapojíme nebo ne, byť dočasně, as, otázku Asada. Byly tam určité úvahy ze strany různých kolegů a došlo k určitému změnu také v oblasti vojenského postupu na tom území a co se týká vyjednávání, která se tam pokoušíme vést. Evropský parlament vyjádřil určitá stanoviska. Myslím si, že by bylo nebezpečné, abychom stanovisko Evropského parlamentu měnili v okamžiku, kdy vojenský i diplomatický tlak musí vlastně se zblížit tak, abychom zaujali pevný postoj proto jsem kontaktoval hlavní eh, zástupce jednotlivých skupin a chtěl bych, abychom společně vytvořili velmi odpovědné stanovisko. V této chvíli chápu, že někteří na základě těch úvah, které jsme vedli před dvěma měsíci, možná trošičku Eh, změnili nebo udělali trošku krok dopředu, ale musíme se snažit co nejvíce se přiblížit k tomu cíli, kterého chceme dosáhnout. Pak je druhé téma, o kterého bychom měli být velmi pozorní v těch diskusích, ale myslím si, že se nám podaří dosáhnout obsáhlého kompromisu. To je samozřejmě eh, iránská otázka Budou následovat také jednání o jaderné, o jaderné jiných zbraních a na jaderné energetice. A myslím si, že toto všechno by mělo posloužit k posílení stability toho regionu a nepřinášet další potíže. Takže je to nesmírně taková přesná, konkrétní redakční práce, kterou musíme provádět. Za třetí jsou zde stanoviska, která zazněla poměrně různorodá, která by mohla vyvolat určitá napětí, která podle mého názoru jsou zcela zbytečná. Je zde určitá analýza vycházející z toho, že terorismus je založen na ekonomických, sociálních a kulturních aspektech a potom další eh, stanovisko, že založeno vyloženě na otázce bezpečnosti. Já si nemyslím, že nezískáme nic tím, když budeme chtít v posledním okamžiku najít skutečné příčiny. Skutečností je, že tam dochází k teroristickým eh, hnutím, k rozvoji terorismu. Je tam samozřejmě otázka bezpečnosti, ale potom jsou tak také ty zásadní příčiny, kterými se musíme zabývat v souvislosti s eh, hodnotami Evropské unie. Čili máme zde určitou práci na zbližování stanovisek. Uh, Některá, samoz, někteří samozřejmě obhajují zejména ty sociální a ekonomické příčiny terorismu a jiní spíše ten bezpečnostní přístup, takže si myslím, že zde bychom měli najít určitý souhrný postup. Takže to jsou ty tři body, na které se musíme ještě velmi přesně podívat. V podstatě opakuji to, co už jsem říkal. Snažíme se hledat stanoviska, která by našla co nejširší kompromis jak co se týká izraelsko-palestinského konfliktu, salafské otázky. Já si myslím, že bychom neměli systematicky eh, se lišit tady u, této, u těchto otázek. Musíme odvádět konkrétní práci ohledně ISIS, Daesh tedy, a potom také revizi eh, celko globální strategie Evropské unie tady v tomto regionu, který je velmi široký. Chtěl bych poděkovat všem kolegům za práci, kterou odvedli. Myslím si, že všichni se snaží odvést co možno nejlepší práci v této této zprávy. Děkuji zpravodaji. Pan Preda, děkuji pane předsedo. Já hovořím jménem paní Manesku, která je stíhonovou zpravodajkou za naši skupinu, ale bohužel se nemůže účastnit dnešní schůze. Nejprve bych chtěl poblahopřát a poděkovat zpravodaj za jeho práci a oceňujeme spolupráci s ním. A Kolegyně mě požádala zmínit se o několika bodech, které mají podporu naší skupiny. Nejprve je zde myšlenka, že Evropská unie by měla usnadnit nebo na pomoci dialogu v tom regionu, konkrétně v Saudské Arábii, v Iránu a v Turecku za druhé. Uvádí, že je nezbytné a naléhavé ukončit financování Eh, ISIS všemi subjekty z daného regionu. A vlastně jsou tam ty koordinované sankce Ligy arabských států a dále, že tam potřebujeme zapracovat určité nebo začlenit určité iniciativy Evropské unie týkající se podpory uh, přečtu to anglicky, protože je to připraveno Podporní center vytváření kapacit, podpora mezinárodní spolupráce, řešení hlavních eh, faktorů probíhajících krizí, posilování partnerství s klíčovými zeměmi a posilování politického dialogu s Ligou arabských států Africkou unii a dalšími eh, regionálními koordinátory například G5 Sahel. Vzhledem k vyváženému charakteru zprávy vítám také úsilí některých zemí v eh, této oblasti týkající se problému stability, zvláště pak Maroka. Těším se na dobrou spolupráci při finalizaci kompromisních návrhů. Ještě bych chtěl doplnit k tomu, co říkal kolega Pejung, že je nesmírně důležité dosáhnout kompromisu ohledně znění týkajícího se Sýrie. Zde máme v naší frakci mm, určité odlišné názory, ale jsem přesvědčen, že se nám podaří dosáhnout velice dobrého kompromisu a zohlednit to, co říkal kolega zpravodaj o tom, že musíme být konsistentní s naším dřívějším stanoviskem a myslím si také, že u těch ostatních bodů, o kterých se zpravodaj zmínil, tak se nám podaří dosáhnout jasného stanoviska Evropského parlamentu a aby to bylo tedy stanovisko, které nebude oslabovat naši vyjednávací pozici. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Já bych chtěl pohovořit jménem GUE. Chtěl bych také poděkovat zpravodaji za výbornou práci. Také my se pokusíme uh, dosáhnout eh, schody, ale nicméně samozřejmě bychom rádi, aby naše návrhy byly zohledněny. Opravdu bychom chtěli, aby eh, se rozvíjela politika eh, dobrého sousedství. Chtěli bychom zdůraznit regionální aspekty a jejich suverenitu. Podle nás skutečně vyřešení eh, konfliktů eh, v tomto regionu je eh, opravdu zásadní. Jsou to konflikt, je zde samozřejmě také konflikt izraelsko-palestinský, který je potřeba vyřešit, protože zde si myslím, že se musíme vyjádřit náš strategický návrh Eh, dokázal, prokázali jsme v některých případech určitou flexibilitu, zejména týkající se iránské otázky. A také samozřejmě syrská vláda se musí zapojit do hledání eh, příslušného řešení. Potom, co se týká islámského státu, tak je potřeba zmínit se o Saudské Arábii, Tury, Turecku, aby se vlastně přímo nebo nepřímo přestali financovat teroristické aktivity. Dávám nyní slovo panu Šmitu. Thank you, President. Děkuji vám, pane předsedo. Já také blahopřeji zpravodaj jeho týmu k jeho otevřenému postupu práce a snahám nalézt kompromis. Beru na vědomí také ty poznámky týkající se zvláště korupce, to je důležité zmínit je to zprávě. Vše všech pozměňovacích návrzích jsme se snažili dát do kontextu eh, výzvy němž čelíme a i když nepodpoří příliš návrhy ostatních politických eh, skupin, eh, co se týče těch eh, bezpečnostních výzev, snažíme se zde udělat takový širší kontext. Co se týče ISIS, Snažili jsme se to zasadit do kontextu, že to je spíše určitý symptom než hráč v oblasti Sýrie a jinde. A možná terminologická otázka, mohli bychom už se shodnout, jak to budeme označovat. Daesh, ISIL, IS, já bych navrhoval islámský stát, ale možná kdybychom to sladili s terminologií v radě, tak aby eh, instituce používaly shodnou terminologii, to by bylo dobré také otázky arabského jara eh, do širšího kontextu. Týká se to možná více eh, lidí než režimů. To máme v pozměňovacím návrhu 56. Potom pozměňovací návrh 334, to je velice důležité. Týká se korupce, to už jsem zmínil. Pozměňovací návrh 140, význam občanské společnosti, posilování dialogu eh, jednotlivých státech i v regionu. To je důležité, aby ochránci lidských práv a občanská společnost, abychom na ně mysleli, protože oni jsou často naším nejvýznamnějším spojencem. A v některých těchto zemích vlastně došlo ke zneužití proti teroristické legislativy, k eh, tomu, že se proti ní bojuje proti občanské společnosti, takže na to se musíme celostně podívat, ale myslím si, že je to dobrý základ pro nalezání kompromisu. Děkuji. Děkuji, není pan Howitt. Děkuji vám chtěl bych poblahopřát panu Pajenovi, je to velice důležitá zpráva pro náš výbor, ale i obecně. A těší nás jeho úsilí eh, nalezení formulací, které najde širokou podporu, ale také bude mít významný dopad, protože to je, od zde jde. A je zde celá řada věcí o komentování, například téma partnerství států Arabské ligy potom bezpečnostní eh, proces na Blízkém východě a plně s ním souhlasím s těmi myšlenkami, že by se nemělo korporovat s Asadem. Ano, myslím si, že by to bylo velice nebezpečné eh, s ním v jakémkoliv kontextu spolupracovat. Také má pravdu při zmiňování eh, zvážení uprchlické krize v některých zemích, takže já myslím, že ta jeho zpráva je velice účinná a těším se na vzájemnou spolupráci tak, abychom posílali ten, sex, ten text ještě v té souvislosti, že co se týká vysoké představitelky a zahraniční politiky. Jde o to nalézt opravdu náležité formulace, protože zde zazněly určitá kritika v souvislosti s Ukrajinou. Zkrátka je třeba posílit vztah Eh, s vysokou představitelkou a ta výzva zapojit i ministry, eh, myslím, že je správná, ale jde o to opravdu získat podporu vysoké představitelky. Možná bychom explicitně eh, mohli zmínit antidžihadistickou propagandu a říci, zde o tom něco preciznějšího, tak abychom vyslali jasný signál muslimům, jak na našem území, tak na jiných územích a také co se týče ostrahy hranic, myslím si, že to je velmi dobré, co se tam zmiňuje. A také možná eh, to obnovení podporu misí pro eh, ostrahu hranic souvislosti s Libií i s palestinskými území my. Co se týče humanitární eh, pomoci umírněné opozici v Syrii, já chápu, kam míří, ale měli bychom být opatrní při schválení eh, textu, eh, protože humanitární pomoc by se měla poskytovat bez politických ohledů. Já myslím, že prostě zkrátka zde bychom tu formulaci ještě měli zvážit. Já trochu chápu, co zatím je, ale také Otázka rozvoje, hospodářského rozvoje, to je dobré. Možná bychom zde explicitněji mohli zmínit eh, to propojení rozvoje, stability a konfliktu, To by posílilo zprávu. A zatím nic neříkáme v té zprávě o migraci. Asi se tak stane prostřednictvím pozměňovacích eh, návrhů. Je třeba zde mít vyvážený dokument, který také toto zohlední a kolega určitě předloží pozměňovací návrhy, a s ním rád budu spolupracovat. Zkrátka migrace je velice důležitá a je to důležité ve vztahu boji proti terorismu, který on zmiňuje, že našim partnerům v onom regionu ukážeme, že nám nejde jenom o to eh, pohlížet na to naším pohledem, ale že prostě se zajímáme o ten region, protože chceme podpořit jeho prosperitu, a stabilitu a že jde o ty lidi v tom regionu přednostně. A to je důležité podtrhnout a proto by bylo dobré, aby pozměňovací návrhy a kompromisy toto náležitě reflektovaly. Ale myslím si, že ten základ, z kterého vycházíme, je opravdu velice kvalitní a je to také nesmírně důležitá zpráva a já předsedám také e, výboru pro severní Afriku, takže rád také ještě podpořím v těchto záležitostech formulačně. A velice děkuji. Děkuji a nyní zase mám slovo pan Kajon. Ano, já bych chtěl poděkovat, vážení kolegové, za to, že jste byli struční skoro bych řekl, že většina těch obav, které zde byly vyjádřeny, například panem Predou, jsou v podstatě v duchu té práce, kterou odvádíme a odváděli jsme na těch kompromisech. Samozřejmě je zde ta silná osa té zprávy, o které se zmínil pan Howitt, to je vlastně zapojení uh, států a organizací, ať už je to Liga arabských států, ať už je to eh, Rada Perského zálivu, do těch řešení a myslím si, že ty pozměňovací návrhy by měly spíše posílit tyto aspekty, což je jedna z velice důležitých os procházejících celou tou zprávou, čili najít ty správné partnery, postarat se o to, aby každý vlastně převzal svou odpovědnost a pokusit se být co nejinkluzivnější. Otázka financování, ta zde byla byla také zdůrazněna. To znamená ta, ten, ten požadavek, který adresujeme, přesnější kontroly a sankcí uplatňovaných vůči těm, vy jste se zmínil také za GUE, pane předsedo, eh, vůči těm, kteří tedy financují nebo mohli by financovat terorismus. Viděli jsme, že v posledních letech zde byla určitá dvojí hra nebo nejasná politika. Co se otýká otázky Maroka, zde je to spíše formální otázka, protože bych chtěl zdůraznit to, co už jsme zde kolektivně zapracovali. Měli bychom se snažit povzbudit a samozřejmě pomoci těm, kteří se účastní toho scénáře a víte, že přijetí Maroka, hm, těch delegací, to je něco, co skutečně zasluhuje, abychom to ocenili. A dále, pokud jde o témata, o kterých jste se zmínil vy, pane předsedo, tak se vracím k té myšlence, že pokud je to pro připomenutí našich stanovisek, mám na mysli zejména co se týká Palestiny, když podporujeme úsilí, jednak tedy usnesení OSN, potom vůli státu, 67 a tak dále. Samozřejmě každý musí vyvíjet úsilí ukončení těch provokací Izraele, politiky, kolonializace a tak dále. Čili myslím si, že to jsou stanoviska, která vlastně jsou určitou kontinuitou dřívějšího stanoviska parlamentu. Potom jsem viděl, že v těch pozměňovacích návrzích jsou v určitém směru některé tedy záležitosti, na kterých se zcela neschodujeme, bohužel. Ale zde se nejde o to, abychom to téma nějak ehm, mu uhýbali, nebo je potřeba abychom se zabývali také těmi velice závažnými tématy, která, kterými se někdy nezabýváme, protože opravdu je aby naším cílem, abychom vyjádřili tu globální strategii, což musí být pouze bezpečnostní strategie. Toto je nesmírně důležitý bod. Nesmíme se utíkat před naší odpovědností, včetně v, poli- v minulé politice. Byly velmi různé texty, velmi různé pozměňovací návrhy. My jsme všichni schopni ohodnotit, tvrdit, že Evropská unie vlastně 20-25 25 paragrafech samozřejmě nemůže vyjádřit všechno. Pochopitelně jsme neudělali všechno dobře, ať už jde o strukturální kontrolu nebo dohled nad arabským jarem, nebo ať už je to určitých dalších věcí. To provést rozumně a takovým způsobem, který nás nebude rozdělovat, ale naopak nás bude spojovat. Čili myslím si, že se nám podaří udělat krok kupředu ohledně těchto našich obav, samozřejmě tom kolektivním rámci, který si musí musíme vytýčit eh, kolegové se velice účastnili té spolupráce. Co se týká korupce, tak ta je, je samozřejmě důležité pochopit to, co se tam děje, včetně financování terorismu v některých státech. Tak zde jsem již v podstatě odpověděl, že s tím souhlasíme. Co se týká rozšíření těch příčin, tak samozřejmě v, v, s cílem té vyváženosti nemůžeme si myslet, že jsou to pouze sociální problémy, napětí, které vlastně eh, způsobují terorismus. Ono to vlastně neodpovídá ani přesně dějinám teroristického hnutí, které samozřejmě začalo daleko dříve. Zapojení občanské společnosti, ano, to je naprosto zásadní téma, které jsme už v minulosti zdůrazňovali ohledně lidských práv a samozřejmě také ve spojení s našimi vlastními zásahy. Takže myslím si, že toto bychom mohli možná přeformulovat trošičku. To jsou témata, o kterých se zmínili poslanci z různých frakcí, čili můžeme přeformulovat začátek třetí části a pokusit se najít takový inkluzivnější postup, více tam začlenit naše kolektivní obavy. Pan Hewitt správně zdůraznil otázku uprchlíků, to je naprosto zásadní otázka v těch našich uvahách a vy jste, pane Predo, se také o tom současně, když se ze střednědobého nebo z dlouhodobého horizontu podíváme na tuto otázku, tak samozřejmě nás to musí vést k tomu, že přijmeme určité závazky a dlouhodobější strategii. Musíme najít přesné znění. Myslím si, že se nám podařilo už pokročit, eh, o co se týká podpory, kterou musíme poskytnout činnostem vysoké představitelky a zejména rovnováha, vyváženost vzhledem k členským státům. Jsou zde určité případy, kde vidíme určitou neoprávněnou a nesprávnou konkurenci to je závažná otázka, která, o které se diskutuje v rámci některých frakcí, ale a priori se domnívám, že náš výbor podporuje myšlenku společné bezpečnostní a obrané politiky, kterou vlastně, eh, kde vlastně Evropa musí působit jednotně na mezinárodní scéně. Čili musíme přeformulovat trošku tady tento odstavec eh, ve také v rámci aktivit vysoké představitelky. A potom to odpovídá také jedné z vašich myšlenek, pane Juíte. Myslím si, že je to také obava, kterou vyjádřil pan Preda ohledně kolektivního boje proti odchodu mladých do našich zemí, džihad, z našich zemí džihadistické propagandě a to, abychom lépe zhodnotili akce Evropské unie na tomto území. Samozřejmě sdílíme plně tuto myšlenku, která bude trošku přesněji vyjádřena, že tady nemůžeme musíme najít tedy eh, globální strategii na základě určitého kulturního šoku. A co se týká kulturního, religiozního dialogu, samozřejmě v rámci respektování práv menšin, tak toto také musíme zahrnout do toho textu. Čili až na několik bodů nebo s výhradou několika bodů si myslím, že se nám podaří dosáhnout vyvášeného textu ohledně toho znění, co se týká Sýrie, příčin terorismu, jaderných eh, zbraní iránských v Iránu a přeji si samozřejmě, abychom se nám podařilo dosáhnout eh, textu, který bude eh, odhlasován širokou většinou, protože pouze za této podmínky může být zahraniční politika Evropská unie více vyslyšená a nezanikne v tom dnešním pnutí. Parlament nemůže být rozdělen o takto naprosto zásadních otázek. Děkuji. Děkuji mnohokrát panu Pejonovi. Máme zde delegaci z Maroka. Děkuji vám mnohokrát, že jste zavítali mezi nás. Myslím si, že jsme právě či vedli, či vedeme velmi zajímavou rozpravu. 11. června budeme hlasovat na výboru a pak se zpráva dostane do pléna. Děkuji mnohokrát, tímto naše